Va bene. Rapporto PAC compromesso. Co se týče zprávy PAC, tak tady máme návrh usnesení. Takže co se týče kompromisní návrh 6 pro, proti, odsouhlaseno, přijato. Kompromisní návrh sedm pro, proti, přijato. Kompromisní návrh osm pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 70 eh, pro, 69 pardon, pro, proti, přijato, 70 Tady si to musíme ještě jednou přeskomat, takže co se týče 69. návrhu elektronické hlasování, hlasování započato, konec. Tak ještě jednou začneme. Takže 69 pro. Tak teď už to funguje výborně. Konec hlasování. 34 pro plus můj jeden a 16 proti. 70. Oddělené hlasování, první část pro proti, zamítnuto, druhá část pro, proti, přijato. 71 pro, proti, zamítnuto. 72 se nehlasuje, 73 pro, proti, zamítnuto, 74 pro, proti, zamítnuto, 75 pro. Proti. Přijato. 76 se nehlasuje, 77 pro. Proti. Zamítnuto. 78 pro. Proti. Zamítnuto 79 pro. Proti. Přijato. 80 pro. Proti. Přijato. Tak a teď jsme u 81. dvě části. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, zamítnuto. 85. Pro. Jsme u 85 pro, proti, zamítnuto. 86 pro, ne, ne, ne, tak staženo, pardon, omlouvám se. Já jsem to spletl teď. A jelikož jsme zamítli druhou část 81, 86 se nehlasuje. A přicházíme k 88 pro, proti, zamítnuto 89, pro, proti, zamítnuto. 90 pro, proti, přijato. 91 pro, proti, přijato. Máme tady kompromisní návrh číslo 9 pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 10 pro, proti, přijato. 102 pro, proti, Zamítnuto. Kompromisní návrh 11 pro, proti, přijato. 107 pro, proti, přijato. 108 pro, proti, zamítnuto. 109 pro, proti, přijato. 110 pro, proti, Já si myslím, že přijato. Souhlasíte? Ústní pozměňovací návrh 3 pro, proti, přijato, 115. Ne. Ne, takže hned přeskočíme k 117, 117 pro, proti, zamítnuto, 118 pro, proti, Zamítnuto. Kompromisní na 15, 12 pro, proti. Přijato. Teď přijdeme ke kompromisnímu návrhu 13. Takže kompromisní návrh 13 pro, proti, přijato. 125 pro, proti, přijato, 126 pro, proti, přijato, 127 pro, proti. Tady budeme hlasovat elektronicky, protože si nejsem jistý, takže 127, začínáme hlasování. 127, hlasujeme elektronicky. Hlasování u konce. 30 pro, 24 proti, přijato. 128 pro, proti, přijato. 129 pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 14 pro, proti, přijato. A teď kompromisní návrh 15 pro, proti, Přijato. 140 pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 16 pro, proti, přijato. 17 pro, kompromisní návrh číslo 17 pro, proti, přijato. 160 pro, proti, přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 18 pro, proti, přijato. A teď přejdeme k 19 pro, proti, přijato. 169 pro, proti, zamítnuto. 170 pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh číslo 183 pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 20 pro, proti, přijato. 177 pro, proti, přijato. 178 pro, proti, zamítnuto. 189 pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 21 pro, proti, přijato. 181 pro, proti, zamítnuto. 183 pro, proti, přijato. 182 pro, proti, přijato. 184 pro, proti, přijato. 186 pro, Tak, 184 přijato, 186 pro, proti, přijato, 187 pro, proti, přijato, 188 pro, proti, zamítnuto, 189 pro, proti, přijato. Oddělené hlasování 100, 190, první část pro, proti, Zamítnuto druhá část. Chcete, abychom ještě zkontrolovali první část 190? Dobrá. Elektronické hlasování pro první část 190. Začínáme. Konec hlasování. 25 pro, 29 proti plus 2, to znamená zamítnuto. Druhá část 190 pro, proti, zamítnuto. 191 pro, proti, zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 1, co se týče ustanovení pro, proti, přijato. 10 pro, proti, Zamítnuto. 11 pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 2 pro, proti, přijato. A přejdeme k 18 pro, proti, přijato. 19 pro, proti, přijato. 20 pro, proti, zamítnuto. 21 pro, proti, zamítnuto. 22 pro, proti, zamítnuto. 23 pro, proti, přijato. 25 protože jsme odsouhlasili 23, takže pro, proti, přijato. Tak, nikdo nemá zapnutý mikrofon. Recital B, Amendment 12. Oh. Omlouvám se. Jenom druhá část odpadá, pokud kompromis 12 bude přijat, takže pouze druhá část by měla odpadnout. Okay. Adesso siamo sul 25 però. Torniamo indietro al 12. Dobbiamo tornare indietro al 12? Sì, Votando la parte... Takže se musíme vrátit ke 12. Dobře, takže první část 12. hlasujeme. 12 pro, proti, zamítnuto. A vrátíme se k 25. O tu jsme hlasovali. Dobrá. Takže přejdeme k 26. Pro, proti, zamítnuto. 27 ve dvou částech. První část pro, proti, zamítnuto. Druhá část 27 pro, proti, přijato. 28 pro, proti, přijato. 29 pro, proti, přijato. A přejdeme ke třicíce, udělené hlasování, první část pro, proti. Tak, musíme to přeskoumat elektronicky. Elektronické hlasování o první části třicítky. Hlasování je započato. Třicítka, první část pro, proti. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 22 pro, plus 1 tedy, 22 plus 1 pro a 33 plus 2 proti, to znamená zamítnout to druhá část pozměňovacího návrhu pro, proti, přijato, 31 pro, proti, zamítnuto, 32 pro, proti, Zamítnuto. 33 pro. Proti. Přijato. 34 pro. Proti. Zamítnuto. 35. Takže 35, 35 byla stažena. Ne, tak to už jsem nevěděl, takže přejdeme k ústnímu pozměňovacímu návrhu 1. Pro, proti, přijato. 36. Staženo, protože jsme odsouhlasili ústní pozměňovací návrh. 47 pro, proti, ne, pardon, 38 pro, proti, zamítnuto, 39 pro, proti, zamítnuto. 40 pro, proti, přijato. 41 pro, proti, přijato. 42 pro, proti, přijato. 43 pro, proti, přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 3 pro, proti, přijato. 45 pro, proti, Já si myslím, že byl návrh zamítnut. Elektronické hlasování, abychom to zkontrolovali. Hlasování započalo. Jde o 45. Elektronické hlasování. Takže máme tady 29 pro, 26 proti, ne, 29 plus 2 pro, 26 plus 1 proti. Takže přijato. Ústní pozměňovací návrh 2, 1, tedy pro, pardon. Prosím. Jménem skupiny SND bych byla velmi ráda, kdybychom pozměnili druhý pozměňovací návrh, ve kterém se hovoří, že některé členské státy ještě neratifikovaly SAA a proto se odkládá a proto tyto členské státy musí nejdříve přejít k ratifikaci, aniž by ji odkládali. Spravodaj? Já si myslím, že ti, kteří to ještě neudělali, neratifikovali, by měli být opravdu veřejně jmenováni, tak aby tak učinili a byla bych ráda, kdybychom tedy tak učinili, kdyby ta žádost byla přednesena tak, jak je i napsaná a aby ti, kteří neratifikovali, byli jmenováni. Takže ten ústní pozměňovací návrh by měl zůstat tak, jak je. Dobrá. Dobrá, tak eh, budeme hlasovat o tomto úzním pozměňovacím návrhu také, eh, jak byl formulován. Takže pro, kde, kde pro, kde proti. Přijato. A z toho důvodu teď přicházíme k 48 pro, proti, zamítnuto, 49 pro, proti, přijato, 50 pro, proti, přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 4 pro, proti, přijato. A teď přejdeme k kompromisnímu návrhu 5 pro, proti, přijato. 54 pro, proti, přijato. A teď eh, hlasování unblock, pokud budete souhlasit, co se týče jedna, dvo, jedničky, dvojky a trojky. Pro, proti, přijato. Čtvrtý pozměňovací návrh pro, proti, zamítnuto. Pětka byla stažena. Takže teď přecházíme k finálnímu hlasování, elektronické hlasování. Hlasování bylo započato. Hlasování je u konce. Čtyřicet osm hlasů pro, pět proti. Takže 50, protože k 48 je třeba předat dva. Tímto gratuluji. Gratuluji paní zpravodajce pak. A přejdeme k dalšímu hlasování strumento democrazia e diritti dell'uomo, relatrice Loc... Emenda, emendamento 1, 2. Finanční nástroj na podporu demokracie a lidských práv. Pozměňovací návrh 1, 2, 3. Hlasujeme en bloc. Kde pro? Proti přijato. Čtyřka stažená. Hlasujeme o devítce. Kde pro? Proti přijato. Pětka stažená. Hlasujeme o desíce pro, proti, přijato. Sedmička pro, proti, zamítnuto. Osmička a šestka staženy, jedenáctka kdo je pro, proti, přijato. Dvanáctka pro, proti, přijato. Třináctka pro, proti, přijato. Hlasujeme elektronicky o celém návrhu zprávy v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Čtyřicet pět pro, jeden proti, 6 se zdrželo v každém případě přijato. Nyní legislativní usnesení. Hlasujeme elektronicky o legislativním usnesení. Někteří ještě nehlasovali, ačkoliv doufejme, že mají kartu v zařízení. Takže ukončuji hlasování. 46 plus 2, 48, 1 proti, 40 zdrželi. to Blahopřejeme zpravodajce. Zpravodajkám. Nyní se dostáváme ke stanovisku o Pákistánu. Jeden pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zamítnuto. Takže to přeskoumáme. Takže hlasujeme elektronicky o tomto jednom pozměňovacím návrhu. Zahají hlasování. Ukončuji hlasování. Třicet proti dvaceti přijato. Takže nyní ještě jedno, jedno hlasování o usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Zatím hlasovalo jenom 20. To La scheda inserita non vota, eh? 54 schede, 48 votanti. Stále se zdá, že někteří zapomněli hlasovat. 40 karet, ale zatím jenom 38 hlasovalo. Takže 38 plus 2, 40 pro, 10 proti. Gratulujeme zpravodajce, zpráva je přijata. Technická přestávka 5 minut. Přerušujeme schůzi na 5 minut. Paní Kil Nielsen. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla jenom říci, že jsem zklamaná tím rozhodnutím, které jsme učinili. Nedovedli jsme dokonce svůj postup. Lidé má nárok vyjádřit svůj názor. My jako poslanci jsme zde měli příležitost skutečně udělat něco nově. Byla to historická příležitost. Mnoho nevládních organizací bude letovat tohoto rozhodnutí, tohoto hlasování. A chtěla bych říci těm, kteří hlasovali tak, jak hlasovali pro dohodu, chtěla bych jim říci, že budeme čelit negativním příkladům a paní Eštnová bude mít své jméno spojená s textem, který nedělá nic pro podporu lidských práv. Děkuji. Nyní máme pět minut pauzu. Abychom se zase učinili pořádek. e poi parla e poi Bene, se gentilmente volete prendere posto. Poprosil bychom vás, milé kolegyně a kolegové, abyste se posadili na svá místa, tak abychom se mohli začít věnovat výměně názorů v souvislosti s se situací v Gaze. Vyslechneme si ale také názory zástupců Izraele. Budeme tedy hovořit o události ze včerejška, budeme také hovořit o smrtelných obětech ze strany aktivistů. Předseda výboru pro bezpečnost poprosil aby výměna názorů v souvislosti s touto událostí se odehrála za přítomnosti všech partnerů a velvyslanců pana Fernandese Aria a, Fernan- a pana velvyslance Izraele. Já bych eh, všechny poprosil, aby souhlasili s tím tímto postupem. To znamená, že v první fázi si vyslechneme pana velvyslance Fernanda, Fernandise Ariese, který ve svém projevu vysvětlí, jaký bude nebo jaký zastává Evropská unie postoj v souvislosti také s názorem vysoké představitelky a poté budeme tedy pokračovat v debatě. Poté si vyslechneme pana velvyslance Kuriéra a také si vyslechneme vaše komentáře a otázky. To znamená, že ta debata bude mít dvě části. V tuto chvíli už k tomu nemohu dodat nic a předám hned slovo panu velvyslancům a samozřejmě všem ostatním, kteří se budou chtít ještě vyjádřit. Takže pan Fernandez Arias. That's it. Um, la ringrazio, signor Presidente. Um, thank you very much for... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste mě pozvali sem do AFETu. Abych vysvětlil, co dělala Evropská unie po včerejším incidentu, který se odehrál brzy ráno. Zmínil jste, že humanitární lodě se snažily dosáhnout eh, pobřeží Kazy. Chtěl bych říci, že dnes jsem zde jménem vysoké představitelky, protože jejím jménem předsedám PSC, politickému bezpečnostnímu výboru. A v poslední době, v posledních hodinách jsme se hodně zabývali tímto tématem. Nejdříve několik slov k tomu, co se stalo hned po incidentu a jak EU reagovala. Katrin Eštnová jen několik hodin po tomto incidentu kontaktovala různé strany. Byla v kontaktu eh, s ministrem zahraničím Libelánem. Dnes eh, ráno byla eh, v kontaktu s premiérem Fajádem, s premiérem izraelských úřadů Zároveň její předseda kabinetu kontaktoval některé další osoby. Požádala PSC, aby se tento výbor setkal a aby připravoval, připravil prohlášení, které zohlední eh, různé reakce a zohlední různé prvky postoje EU. Reakce byla tedy velice rychlá a Evropská unie by měla přijmout, bylo rozhodnuto, že Evropská unie přijme jednotno, jednotný postoj. To jsme udělali včera v PSC. Tento incident byl velice, byl velice závažný a tragický. Text prohlášení jste, myslím, dostali a mnoho z vás si ho již přečetlo. zahrnuje následující prvky. Litujeme především ztráty několika životů a vyjadřujeme svoje soustrast s rodinami obětí. Odmítáme využívání násilí, které vedlo k tak vysokému počtu obětí a žádáme a okamžit té vyšetřování, nestrané vyšetřování okolností tohoto případu. Zároveň v této deklaraci máme tři další body. Za prvé, vyzýváme všechny aktéry, aby předcházeli eskalaci násilí podobného typu. Dále požadujeme izraelské úřady, aby členským státům poskytly, nebo aby občanům členských států, které, kteří jsou zadrženi, poskytly a, eh, přístup ke konzulárním službám. A na konci prohlášení Evropská unie poukazuje na svůj závazek a na svůj postoj k uzavření gazy. Toto je první reakce. Po této reakci Následovalo další prohlášení, které bylo vydáno dnes ráno společně s ministrem zahraničí Lavrovem a v rámci summitu EU-Rusko. Rovněž dnes popolední eh, předseda Van Rompuy vydal prohlášení. Zároveň různá další fóra reagovala včera i dnes. Také OSN. Měli bychom mít na paměti, že dopad na, region, na vývoj v regionu bude velice závažný. Palestinci čelí tlaku, aby se ukončily přímé rozhovory dojde k zhoršení situace. Některé vztahy byly narušeny, například vztahy mezi Izraelem a Tureckem. Izraeli s Turecké, eh, vztahy s Tureckem se zhorší a nedá se očekávat, že by se v nejbližší době opět zlepšily. Rovněž Egypt je pod velkým tlakem, aby otevřel přechod do Gazy. Je důležité, abychom omezili negativní dopad, jak jen to bude možné. Došlo k mnoha prohlášením, která byla zveřejněna v tisku, došlo k demonstracím. A to je také něco, co jsme my zahrnuli do našeho prohlášení, do naší deklarace. Je třeba, abychom se snažili omezit negativní dopad. Je třeba, abychom omezili další eskalaci napětí a je třeba pokračovat v přímém vyjednávání. To je zcela zásadní bod v našem postoji. Nesmíme zapomínat na eh, konečný cíl míru mezi Izraelci a Palestinci. Evropská unie prostřednictvím svých zástupců byla v permanentním kontaktu eh, se zástupců kvartetu. Kvartet Eh, hovořil také s Katrin Aštnovou a panem eh, Lavrovem. Zároveň jsme v kontaktu s OSN a Spojenými státy. Kvartet se shodnul na tom, že je co nejdříve nutné, pravděpodobně v červenci, svolat další ministerské setkání. Všechny, všichni členové kvartetu se shodli na které jsou obsaženy ve včerejším prohlášení EU. Třetím prvkem, který bych chtěl zmínit, je, jaké, jaký by mohl být dlouhodobý dopad této události. Kromě těch věcí, které jsem zmínil. A jsou zde některé věci, které se můžeme naučit z, dlouho, z, dlouho, z dlouhodobého hlediska. Ve včerejším prohlášení bylo jasně řečeno, že Evropská unie nemůže podporovat nadále uzavření gazy. To je naprosto eh, nepřijatelné a kontraproduktivní. Je třeba, aby přechody byly otevřeny normálnímu provozu a aby došlo k mezinárodnímu monitorování. Víte, že závazek Evropské unie je dlouhodobý. Evropská unie se zavázala, že bude dohlížet na přechod v Rafahu. A zde má Evropská unie misi. Ale tato mise v současné době není aktivní, ale očekává se, že bude obnovena. Zároveň je třeba nalézt dlouhodobé řešení situace v Káze. Je třeba, aby zde došlo k zásadním změnám. Jedná se o politický problém a politický problém si žádá politické řešení. Myslím si, že po tomto incidentu nesmíme na gazu zapomínat. To je vše z mé strany, pane předsedo. La parola al collega... Děkuji, pane velvyslanče. Slovo má pan Franka dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych eh, rád poděkoval předsedovi KOPSu. Eh, děkuji za to, že je zde jménem vysoké představitelské představitelky Lady Ashton. Co se týče EPP, eh, chci jménem EPP říct, že nám je opravdu líto, že došlo e, ke smrtelným obětím. E, velmi rád bych poděkoval tedy panu velvyslanci e, za to, že je tu s námi. Nicméně musíme jasně odsoudit to, co se stalo. Myslím si, že to je naprosto neakceptovatelné, i když to bylo uděláno rukou moderní armády ve chvíli, kdy se něco takového stane, tak si musíme uvědomit, jaké jsou příčiny a jaké to bude mít eh, dopady. Příčiny jsou jasné, jde tady o embargo, kterým trpí lidé žijící v Gaze. A eh, kromě toho eh, tady eh, došlo k operaci, která bude mít opravdu velmi negativní eh, dopady. Hovořili jsme již o tom, eh, máme tady smrtelné oběti, musíme se věnovat mírovému vyjednávání, musíme zabránit izolaci Izraele po této události. Musíme se také uvědomit, že došlo ke stažení tureckého velvyslance z Izraele a Mm, také nezapomínejme právě na to, co, k čemu právě došlo. Byl tady s námi eh, minister zahraničí Iránu a to jsou všechny věci, které musíme, věno, eh, které musíme vnímat celkově. Rád bych se eh, zeptal pana předsedy, kolik evropských občanů trpí nebo bylo nějakým způsobem zaimplikováno do tohoto útoku. Zatím nemáme žádné veřejné informace. Eh, hovořil jste také o nutnosti transformace evropské politiky vůči Gaze. Znamená to, že pozměníme naše vnímání Hamásu jako teroristické organizace? Děkuji. Děkuji, pane Salafranko. Pana, paní Muniz. Děkuji, pane předsedo, děkuji španělskému předsednictví, děkuji panu předsedovi PSC za to, že je tu s námi. Po této velmi závažné události, která se stala a která opravdu vzbudila obavy celého mezinárodního společenství, je jasné, že to povede k větší neváženosti. Já si myslím, že musíme vyžadovat od Izraele vysvětlení, vysvětlení, jak je možné, že došlo k tomuto zásadnímu porušení lidských práv. Musíme se také věnovat tomu eh, uvalenému embargu, které je agresivním aktem. Došlo tady k porušení mezinárodního námořního práva a mezinárodního humanitárního práva protože Izrael nemůže porušovat mezinárodní veřejné právo, nemůže být Izrael státem, který v podstatě provádí pirátské akce. E, také bych byla e, ráda, aby Izrael souhlasil s nezávislým e, mezinárodním vyšetřovacím výborem, který se bude zabývat vyšetřením této události. A samozřejmě také chci, aby co nejdříve začalo nebo pokračovalo mírové vyjednávání. A také myslím, že je zcela zásadní, abychom konečně zrušili embargo, které bylo uvaleno na gazu, protože jinak se ta situace v gaze nikdy nezlepší. Děkuji. Děkuji paní Nejc, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Evropská unie již několikrát vyjádřila své totální odmítnutí blokády v pásmu Gazy a žádala zrušení této blokády. Mimo jiné a především z důvodu humanitárních, ale také z důvodu politických. Tragické události z posledních dnů opět ukázaly, že tato situace je neudržitelná, má příliš vážné dopady. Samozřejmě můj poslanecký klub naprosto odmítá izraelský útok na humanitární konvoj, ke kterému došlo. Zajímalo by mne, zda COPS může potvrdit, že k tomuto útek, útoku skutečně došlo v mezinárodních vodách, což z hlediska mezinárodního práva by dále ještě eh, zhoršilo eh, povahu tohoto útoku. Paní Kiel Nilsenová na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se právě vrátila z pásma Gazy, byla jsem tam s kolegy a mám chuť říci, že poté, co eh, izraelské úřady nám zakázaly vstup, nebo mi zakázali vstup do pásma Gazy v roce 2009, po tomto zákazu jsme tady se dostali do Gazy přes Egypt. Bylo to, byla to moje první cesta na toto území a musím říct si, že chápu, proč Izrael si nepřál naši cestu do pásma Gazy život v tomto getu je naprosto eh, k nevydržení. Je skandální držet v takovéto situaci všechny tyto osoby. Více jak 50% mladých eh, pod 18 let věku, jimž ani nemůžeme vyčítat, že před třemi lety hlasovali špatně. Eh, v pásmu Gaze prostě ani nemají právo přežít. Není jim zaručeno ani právo na život tragédie, kterou jsme zaznamenali nedávno eh, s touto humanitární flotilou mírovou, to je věc, za kterou neseme odpovědnost. Já se cítím odpovědná. Evropské vlády, Evropská unie je a nese odpovědnost za tuto věc, protože zde naprosto chybí politická odvaha tváří v tvář situaci v pásmu Gazy a v Palestině vůbec. Jen máme jen velmi málo stanovisek či rozhodnutí, která by byla odvážná. To znamená, že občané se sami ujímají iniciativy, protože riskují své životy, jde jim o život a to je skandální. Vidím stejný problém eh, s procesem bojkotu, který je nyní zaváděn v celé řadě evropských zemí. Proč bojkot? Protože nejsme schopni zajistit, že u produktu, které dovážíme do Evropy, nejsou žádné zemědělské výrobky z okupovaných území, protože nejsme schopni zajistit vysledovatelnost Eh, těchto produktů. Já si myslím, že skutečně chybí odpovědnost, chybí důstojnost a občané tedy potom přijímají sami rozhodnutí, která politické instituce nejsou schopny přijít. A doufám, že smrt těchto naprosto mírových aktivistů nás konečně přijde k rozumu, řekneme, skončeme s tímto konfliktem a skončeme s beztrestností Izraele. Pan Tenok na dvě minuty. Pane předsedo, Samozřejmě klub ECR lituje ztráty nevinných životů, ale zároveň je mi zjevné, že IDF nezabránil zneužití neužití e, síly. V případě pěti ze šesti lodí Eh, Dokázaly ty lodi eh, odvrátit jinam. Izrael jednoznačně varoval tu charitu, že nebude tolerovat eh, prolomení námořní blokády poté, co Hamas i nadále ohrožuje raketami izraelské civilní obyvatelstvo a také poté, co přes moře se pašovaly iránské zbraně. Izrael se domnívá, že ta námořní blokáda je legální, já nejsem odborník na mezinárodní právo, takže nevím, ale vím, že rozhodně Izrael nejednal se zlým úmyslem. Izrael nebrání vstupu humanitární pomoci na území pásma Gazy po zemi, dokonce i Egypt uzavřel své hranice, protože je si vědom um, hrozeb Hamasu. Smrtelná síla je používána pouze tehdy, když eh, když jsou v ohrožení životy, došlo tam k útokům eh, kovovými tyčemi a když bylo vypáleno na vojáky, v několika případech, tak samozřejmě ti vojáci měli právo se bránit, pokud použili nepřeměřenou sílu. A já samozřejmě volám po řádném prošetření zásahu eh, pro vyšetření tady ar- izraelskou armádou, tak pokud někdo se provinil, tak eh, musí být hnán před vojenský soud. Ale eh, primárním cílem této mise bohužel nebylo doručit humanitární pomoc, ale učinit gesto prolomení blokády. A nyní máme jasné záznamy o tom, že islámští váleční zločinci v roušce takzvaných eh, mírových eh, aktivistů, eh, se tady uplatnili, byly tam přitomny ženy a děti na lodích, na kterých mohlo dojít k propuknutí násilí. Toho také litujeme, tato situace. Samozřejmě litujeme ztráty nevinných životů a určitě to musí být nezávisle prošetřeno. A všichni vinici musí jít pohnáně před spravedlnost. Ale, jak říkám, Izrael čelí existenciální hrozbě a nemůže riskovat, že se jakékoliv další zbraně dostanou do pásma Gazy, do rukou Hamásu, kterou, jak všichni víme, připomenu to, je organizace teroristická zakázaná EU, a dokonce Egypt a samotná palestinská samozpráva hrozí, pardon, čelí hrozbě Hamásu. Děkuji, pane Tanoku. Pan Mayer, dvě minuty. Pane předsedo, my jsme v první řadě chtěli na půdě parlamentu vyjádřit soustrast všem obětem, nevinným aktivistům, kteří chtěli do Gazy dovést 10 milionů eh, tun humanitární pomoci. 10, pardon, 10, 10 milionů tun. Uh, my chceme říci, že to je další zločinný akt izraelské vlády. Izraelská vláda, která je poskvrněná krví nevinných lidí a toto nemůže dále být přehlíženo. A Evropská unie má dostatek nástrojů proto, aby se Izrael zodpovídal a to jak v trestním řízení, tak také v rámci své zodpovědnosti v rámci mezinárodního veřejného práva. Izraelská vláda podepsala dohodu v Neapoli, ale nedodržuje ji. Nedodržuje ani dohody, které podepisuje. A my teď čelíme opravdu velmi závažné situaci a já doufám, dámy a pánové, že naše debata povede k určité rezoluci. Doufám, že tato debata tedy bude uzavřena rezolucí, v níž všichni se shodneme na tom, jakým způsobem odsoudíme tento čin, aby nezůstal beztrestným. Musíme si uvědomit, že Evropská unie musí vyžadovat dodržování mezinárodního veřejného práva. A proč například nezablokujeme nebo nenecháme zamrznout na nějakou dobu asociační dohodu? Proč nebudeme zastávat, zastávat jasný postoj, který se zakládá na dodržování práv a svobod. Víc jak 400 zadržovaných, víc jak 10 smrtelných obětí. To je víc než dost lidí pro to, abychom okamžitě bezprostředně zareagovali. A já doufám, že naše skupina toto všechno vyjádří v té rezoluci, kterou já bych velmi rád viděl na konci tohoto jednání. Takže první kolo intervencí a teď bychom dali opět slovo panu velvyslanci Fernandesovi, aby odpověděl a poté si vyslechneme další vaše komentáře. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím, že tady byly otázky, které byly určené mě. Nebudu reagovat na komentáře, spíše na otázky. Byly zde dvě, tři otázky. Myslím, že jak jste správně uvedl, eh, samozřejmě pan izraelský velvyslanec potom odpoví, protože to bylo primárně určeno jemu. Nejprve na pana Sala Franku Evropská ohledně počtu evropských občanů. Eh, musíme se zabývat otázkou evropských občanů, kteří jsou zadržováni v tuto chvíli, protože informace, eh, které máme v tuto chvíli, nejsou přesné. Víme, že těch evropských občanů eh, bylo na palubách lodí mnoho. A tito evropští občané byli přepraveni z lodí do přístavu Azdot a z tohoto přístavu byli převezeni do vězení v Berševě, kde někteří z nich si vyžádali repatriaci a byli repatriováni okamžitě a jiní se rozhodli, že neposkytnou žádné osobní informace a že se budou chovat jiným způsobem a to znamená eh, formou pasivního odporu. To znamená, že teď se dostali do první fáze soudního řízení a toto jsou všechny informace, které jsem doposavat eh, obdržel bude tedy s nimi teď zacházeno podle izraelského práva, eh, práva týkajícího se migrantů. V souladu s tou současnou situací a těmi informacemi, které máme, a jsou to informace, které jsem održel před čtyři, čtyřmi hodinami, takže mělo by eh, být na izraelském území přibližně 50 evropských občanů. Někteří z nich jsou ještě stále vyvězeni v Berševi, někteří již byli repatriováni. Skoro deset z nich tedy si vyžádalo okamžitou repatriaci. A já teď mám tady údaj týkající se národností, pokud by vás to zajímalo. Ale mám zde také informace o občanech, jejich státy nemají konzulát ani velvyslanectví v Izraeli a proto o nich nemáme žádné podrobnější informace. To znamená, že i z toho důvodu je velmi důležité, aby v té naší eh, rezoluci byl požadavek, eh, na základě něhož si vyžádáme od Izraele všechny informace. Eh, to, co říká pan Salafranka o Hamasu. Evropská unie doposavat se cítí vázána eh, dohodou z a také deklarací eh, z minulého prosince a také z března. To znamená, že musíme zachovávat eh, tři požadavky vůči Hamasu. Musí se vzdát násilí v první řadě a další dva další dva body, které musí být dodrženy. Paní Nates se ptá. Se mě zda k tomu došlo v mezinárodních vodách. Právě proto uvádíme ve svém prohlášení, prohlášení Evropské unie, tam uvádíme tedy slova mezinárodní vody, podle informací, které máme. Ty lodě, nebo ta hlavní loď Mavi Marmara, byly 62 námořních mil od eh, zóny blokády. To znamená cirka 80 námořních mil, 70-80 námořních mil od pobřeží, ať už izraelského, či pobřeží pasma Gazy, podle toho, jaké parametry zvolíme. Čili jde o mezinárodní vody a proto také tento pojem uvádíme ve svém prohlášení. Dále jsou zde otázky, které mi byly položeny ohledně gazy. Myslím, že už jsem odpověděla ve svém vystoupení, naše politika se nemění. Jediná věc, kterou mohu říci, je, že pokud z toho můžeme vyvodit něco pozitivního z tohoto tragického incidentu, pak je to skutečnost, že situace v pásmu gazy se opět dostává do popředí mezinárodní diskuse což už tak nebylo. Čili já tady nebudu dělat žádný morální soud, ale je pravda, že Evropská unie a mezinárodní společenství budou muset vzít v potaz uh, nyní a brát na vědomí mnohem seriózněji situaci v pásmu Gazy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane velvyslanče Fernandezi a dávám slovo panu velvyslanci Kurielovi. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, členové výboru, kolegové z předsednictví a z rady, dámy a pánové, pěkné odpoledne všem vám. Děkuji, že jste mě pozvali. Tyto nedávné události nejsou jednoduché pro nikoho. Na úvod bych chtěl říci, že my v Izraeli velice litujeme, že došlo k úmrtím. A počítám, že události posledních dní úzce sledujete. Já nebudu moci v té době, která mi byla eh, přisouzena, hovořit o všech detailech, ale chtěl bych vám dát eh, přehled o tom, eh, jaký je postoj Izraele a jakým dilematům čelí. Šimon Peres řekl včera, že Hamas se rozhodl, že zabrání míru mezi Izraelem a Palestinou. Izrael evakuoval Gazu. Hamas střílel na Izrael a vystřeloval eh, střely na izraelská města a na civilisty. Eh, snažil se dostat zbraně do Gazy přes moře a přes tunely. A zdá se, že Hamas nechce, aby panoval mír. Rozhodli se bojovat. Můj kolega zmínil ty základní body kvartetu, které jsou východiskem pro mírová vyjednávání. A Hamas tyto body odmítá. My je nežádáme aby uznali Izrael. Žádáme je, aby uznali právo Izraele na existenci, ale nechtějí s námi vyjednávat. Izrael jako demokratický stát, to řekl Perez, se zavazuje bránit své občany a proto nemůže připustit, aby eh, neregistrované lodě vplouly do Gazy. A tato flotila měla podporovat Hamas a takováto podpora se rovná podpoře terorismu a jde proti míru. To tedy řekl Pérez. Další věc, eh, kterou bych chtěl zmínit, je otázka state of armed conflict. mezinárodního práva. A eh, mezi Izraelem a Hamásem existuje konflikt. Je, Hamás je organizace na seznamu teroristů EU. Neustále dochází k pašování zbraní do Gazy včetně námořní cestou. Z tohoto důvodu je námořní blokáda eh, uznávaným opatřením podle mezinárodního práva a je možné to implementovat také v mezinárodních vodách. Izrael z tohoto důvodu měl právo podle mezinárodního práva zablánit flotile, aby plula dále. S vaším dovolením bych chtěl eh, předat předsedovi výboru právní analýzu, kterou si poté můžete prostudovat. A je jednoduché eh, používat slova mezinárodní právo, ale je třeba, abyste věděli, že podle mezinárodního práva skutečně Izrael jednal správně. Každý víte, že v posledních týdnech a dnech na různých úrovních prostřednictvím různých eh, médií se Izrael snažil, snažil varovat tuto flotilu. Varoval organizátory, aby nepřiváželi humanitární pomoc tímto způsobem, že je třeba, aby se podrobili kontrole. Lidé na lodích tvrdili, že měli 10 tisíc tun humanitární pomoci. Já bych vám chtěl říci, že Izrael každý týden vozí do Gazy 15 tisíc tun humanitární pomoci. Můžu ještě pokračovat eh, v tom, abych vám řekl, co vozíme do Gazy, jak Gaze pomáháme. Navzdory úsilí Izraele se ukázalo, že organizátoři chtěli především provokovat násilně provokovat. Organizátoři této flotily poukázali na to, že jejich hlavním cílem bylo a zautočit na námořní blokádu. A mluvčí této flotily řekl 27. května médiím, že cílem této mise není eh, dovést humanitární pomoc, ale narušit blokádu. Jedna ze šesti lodí na této lodi a byli izraelští vojáci napadeni železnými tyčemi. Izraelští vojáci měli střelné zbraně, měli pistole pro sebeobranu. Byli napadeni železnými tyčemi, noži a dalšími typy zbraní. Tím došlo k ohrožení jejich života. A někteří izraelští vojáci byli vážně zraněni, někteří lehce. Všechny oběti jsou z této lodě. Na ostatních lodích proběhla akce bez problému. Chtěl bych požádat sekretariát výboru, abych vám mohl ukázat, jak zásah probíhal. Takže prosím.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 No, no, non le do la parola. Non le do la parola. Finisce la... Ne, ne, ne, nedám vám slovo. Nejdřív musí domluvit pan velvyslanec. Budete hovořit později. Určitě se dostanete ke slovu, paní Kopa. Nejdříve nechte opravdu domluvit pana velvyslance. Hm. Potom budete mít opravdu všechen čas, který budete chtít, ale nejdříve musí domluvit pan velvyslanec. Pane velvyslanče? You can see in the photo the na fotografii vidíte zbraně, které byly včera zabaveny. No way of authentication of these images. Není možné ověřit tyto obrázky. very many reasons why they should lie about it. Continue, Mr. Chairman. Já myslím, že mají hodně důvodů byl lhali. Eh, per favore, avete la parola quando vi viene assegnata. Vorrei che... Prosím vás, budete hovořit až ve chvíli, kdy já vám udělím slovo. Prosím vás, buďme pořádní budeme postupovat tak, jak postupovat máme. To znamená, že nejdříve bude hovořit pan velvyslanec a poté můžete reagovat na to, co jste právě viděli. Pane velvyslanče? Ladies and gentlemen. Já už za chvíli skončím, budu stručný. Dámy a pánové, jak, jací míroví aktivisté plují vyzbrojeně takovýmito zbraněmi? Vím, že to není jedna skupina. Vím, že je to skupina různých lidí z různých zemí a je těžké na ně odkazovat jako na jednu skupinu. Ale většina vedení jsou aktivisté pro lidská práva, ale mlčí, pokud jde o útoky Hamásu na izraelské civilisty a pokud jde o brutalitu režimu Hamásu v, na území Gazy. Hamás potlačuje nezápadna, nezá, vyslá média a rovněž jakékoliv oponenty. Nevím, jestli jste to viděli, když jste byli v Kaze, ale to je skutečnost. Toto nebyla mírová humanitární mise. Toto byla provokace, která skončila tragicky. V současné době se věci dále rozvíjejí a my budeme plně spolupracovat se členskými státy EU, pokud jde o konsulární otázky a pokud jde o přístup k různým pasažérům. Humanitární pomoc, která byla na lodích, v současné době je převážena do Gazy po té, co je zkontrolována. Na závěr bych chtěl říci, že se všichni budeme snažit soustředit se na cesty, jak je možné posílit mír mezi námi a palestinci. Všichni mnoho podporuje je a vyjednávání, která před nedávnou dobou začala. Děkuji za vaši trpělivost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, pane velvyslanče. Slovo má paní Omen. Vážený pane předsedo, pokud se pan velvyslanec domnívá, že tyto snímky, tento film mě přesvědčí, tak to se naprosto mílí. To, co jsem viděla, nebyly zbraně, možná to byl nůž na přípravu obloženého chleba. A i kdyby to byly zbraně, tak jistě nebylo přípustné zabíjet lidi na této lodi. V pásmu Gazy žijí lidé, žijí mladí, žijí ti nejchudší v naprosto strašlivých podmínkách. Svojí politikou je vháníte do náruče Hamásu. A co chci říct se na adresu Evropské komise je toto. Říkáte spoustu krásných slov o tom, že blokáda musí skončit, ale co když blokáda neskončí? Co uděláme my jakožto Evropská unie? To je moje první otázka na adresu komise, protože tato blokáda musí skončit. Druhá věc, vyšetřování, na které musíme spolupracovat. Pane velvyslanče, vy spolupracujete na tomto vyšetřování, anebo eh, to proběhne stejně jako s Golconovou zprávou? A dále eh, na adresu rady. Třetí otázka, bylo všechno již dořešeno v této věci? Děkuji a slovo má pan Panzery na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Nemůžeme izolovat tento nešťastný incident Je tady celá řada závažných problémů. Je třeba um, odbourat překážky mírovému procesu, eh, stavbu eh, nových eh, osad, vyřešit situaci v pásmu Gazy, zajistit bezpečnost oběma stranám. Říkáme Izraeli, že jsme k dispozici, že jsme připraveni přispět. Tady jde o projev skutečné politické hlouposti bránit evropské delegace, delegace europoslanců v přístupu do pasma Gazy. E, možná, možná vám jde o to vyhrát a nechat ztroskotat mírový proces. Pokud o tento incident při pobřeží pasma Gazy, musíme samozřejmě jednoznačně odsoudit smrt civilistů. Problém je v tom, že se tedy nastoupili, vaše vojáci nastoupili na tu loď a chovali se tam naprosto amatérsky. Domnívám se, že mezinárodní šetření musí prokázat, kdo má pravdu v této věci. Skutečnost je taková, že na té eh, lodi prostě došlo ke smrti civilistů. To je neodiskutovatelné. A k tomu se musí nějak vyjádřit Evropská unie. Hm, určitě. Protože to, protože k této smrti nevinných civilistů se velice slabě postavila jak EU, tak USA. Je třeba přimět obě strany k zahájení přímých rozhovorů. To je jediná možnost, jak problém vyřešit. A další věc. Dávajte pozor, protože pokud se přetržíme logiky Evropské unie uplatňované vůči Ankaře, tak hrozí, že, z tohoto, že v tomto regionu budeme naprosto absentovat při tom stavu. Naopak musíme angažovat a to co nejvíce. Pan Vajgo na dvě minuty. Izrael ravná tako, kot ravná, zato ker ima občutek, da nima prijatelju v svetu in da je izoliran in da mu. Izrael má pocit, že nemá žádné přátele ve světě, že je izolovaný a že nikdo mu nepřeje nic dobrého, ale ještě předtím, než naše delegace eh, chtěla jít do Palestiny, tak v parlamentu existovaly snahy zdiskreditovat tuto delegaci jako delegaci lidí, kteří nepodporují Izrael, jsou proti Izraeli, ale to všechno jenom uh, Eh, zatemňuje tu hlavní otázku a proto tady existuje ta otázka, jak budeme odpovídat na tento pocit Izraele, že je izolovaný. A já si myslím, že je povinností demokratických států dodat Izraeli pocit, že je v bezpečí. A to je ta základní myšlenka dvou států, palestinského a izraelského státu, kteří, které se k, soužijí v míru a navzájem se respektují. Ale bohužel tento problém nemáme pouze v Gaze. E, tento problém e, e existuje, ale existuje ještě daleko větší problém a to je otázka e, situace na západním břehu Jordánu. Tady se dále staví nové osady a existuje tady systém cynického apartheidu, který bude v budoucnosti způsobovat přesně ty stejné problémy, jako máme dnes v Gaze. Dvě minuty. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych zde eh, svědčila o tom, co jsme viděli v pásmu Kazy minulý pátek, kde jsme se sešli se zástupcem UNRWA, UNRWA který nám řekl, že viděl, že násilí eh, z Gazy vůči Izraeli se výrazně snížilo. Konstatovali jsme to jak eh, jsou neustále um, persekováni, eh, persekováni um, Palestinci v pásmu Gazy nemohou například lovit sardinky, eh, dokonce ani tři míle od pobřeží, protože Izrael natolik omezil pásmo, ve kterém se mohou pohybovat. Viděli jsme děti, a mě mrzí, že tady nemám obrazovou dokumentaci, která by vám ukázala, v jaké bídě žijí děti, které, kterým byly amputovány končetiny, nemají přitom um, a nemají přitom protézy. Musím říci, že tady je v sázce mnoho a nemáme žádnou garanci, že eh, ta obrazová dokumentace, kterou nám tady ukázal pan velvyslanec, je skutečně práva a musí určitě proběhnout mezinárodní vyšetřování, které jasně prokáže, k čemu opravdu došlo. Domnívám se, že Evropská unie musí vystoupit ze své pasivní role a stát se hráčem pro mír. A musí jasně pro- ukázat, že tentokrát Izrael zašel příliš daleko. Bylo by vhodné okamžitě pozastavit veškeré dohody, které máme s Izraelem, dokud nebudeme mít k dispozici výsledek vyšetřování a rovněž bychom měli u OECD žádat, aby postup, který právě byl zahájen, eh, postup tedy eh, přibrání Izraele do klubu demokratických zemí, které respektují mezinárodní právo a humanitární právo, aby tento proces byl pozastaven zase, dokud nebudeme mít výsledek tohoto mezinárodního šetření, které musí proběhnout. Děkuji paní Žoli a slovo dávám panu Atkinsovi na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Když skončila britská říše před 60 lety, tak jsme byli eh, zavaleni řadou lidí, kteří uraně eh, byli eh, teroristé. Pan McBata, arcibiskup Ira, no mnoho dalších. A nakonec jsme si museli jednat. Myslím, že už je na čase, aby se Evropská unie ujala velcí role a uznala Hamas a uznala, že Hamas musí sehrát určitou roli, výraznou roli Loni v prosinci jsme se sešli eh, s palestinskou eh, delegací, tím způsobem to jsou ty, ti nejostřejší eh, lidé a s nimi bychom měli jednat. EU by měla vyvinout iniciativu v této věci. Dále není bolestně zjevné, že kvartet je prostě drahé plýtvání časem a pokud jde o Evropskou unii, měli bychom buď zajistit, že kvartet přinese nějaké výsledky a nebude stále jenom hovořit, jak což je oblíbená činnost pana Blaira, to je naprosto nestranická poznámka. Měli bychom tedy podpořit skutečné lídrovství a ne pouhé plané řeči dále. A není, jako by Izrael byl neschopný. Problémy v pásmu Gaze, problémy s pasy, problémy s budovami, když tam byl uh, viceprezident Biden. A není toto. To vše ukazuje, že Izrael přestává být schopný uh, Já samozřejmě uznávám, jakkoliv e, e, jsem šokován tím, co se stalo, že pokud se Izrael cítí v ohrožení, tak e, bude reagovat nepřiměřeně. Je podle mého důležité, aby EU začala vést jednání za masem, abychom se pokusili vyřešit tento vleklý problém, abychom, abychom se dívali do budoucna, do budoucnosti pro pásmo Gazy a pro Palestince jako národ. Děkuji a nyní má slovo paní Lezek na dvě minuty. Dank. Děkuji, pane předsedo. Já musím opravdu eh, říci, že zůstat objektivní po té, co jsem eh, zahledla ten film, je velmi těžké dvě ženy poslankyně v německém eh, Bundestagu jsou ženami, které se vyskytovaly na palubě těchto lodí a to je opravdu naprosto nepředstavitelné. Naštěstí obě dvě tyto ženy se dnes vrátily domů a mohly nás informovat. Mimo jiné nás informovali o tom, že ještě 40 lidí zůstalo ve vězeních. E, tyto lidé jsou byti a je s nimi zacházeno velmi špatně. A já chci postavit tu otázku e, jakékoliv prohlášení i ze strany Evropského parlamentu, eh, vypadalo by to, jako kdybychom eh, se my již rozhodli, jako kdyby to už všechno bylo vyřešeno, ale není tomu tak. Lidé jsou ještě neustále vězněni a proto Evropský parlament musí vyvíjet nátlak tak, aby tito lidé, kteří jsou ve vězení, se co nejdříve dostali domů, aby s nimi bylo zacházeno dobře. A e, v souvislosti s tímto chci, chci zeptat, v jaké situaci se tito lidé nacházejí a jak se s nimi, jak bude s nimi naloženo dále. Hovořilo se zde o tom, že to byla podpora teroristů, ale e, e, já si tím naprosto nejsem, nejsem naprosto jistá. Jak si to představujete, že tato, tyto human, tento humanitární materiál, jako například invalidní eh, vozíčky, mohly být přeměněny ve zbraně, které měly posloužit teroristům? Jako, jak to mělo fungovat? Děkuji, paní Lusing. A slovo má kolega Malver. Eh, eh, een korte vraag, maar dat zal uit het onderzoek dan nogal moeten blijken. Velmi krátká otázka, protože samozřejmě vyšetřování eh, bude pokračovat. Ten film eh, byl opravdu neuvěřitelný. Viděli jsme, jak vojáci museli opravdu bojovat eh, o život na palubě lodi, na které měli být údajní míroví aktivisté, tedy do jaké míry míroví, protože já si myslím, že míru opravdu nemůžete dosáhnout tím, že budete mlátit vojáky, ale já se ptám, tyto smrtelné oběti zemřely při sebeobraně nebo jak došlo k těmto smrtelným obětím? Zemřely na základě sebeobrany? Víte to, pane velvyslanče? Děkuji. Děkuji, pane Madlere. Pan kuriér, pan velvyslanec, prosím, odpověste. Děkuji, pane předsedo. Já v každém případě předám své vládě vaše poselství a to, co každý z vás řekl. Nejdříve bych začal odpovědí na to, co říkal pan Vigl, pokud jde o návštěvu do Izraele. Možná je to technický problém, ale název programu byl zavádějící. Bylo tam napsáno návštěva Izraele a palestinských území. Ve skutečnosti to byla návštěva palestinských území. To, co eh, děláte, je, že Izrael vnímáte jenom eh, z pohledu palestinců. Eh, jedete do Palestiny a poté se scházíte s Izraelci a hovoříte jenom o Palestině. Pokud chcete eh, se zabývat Izraelem, potom hovořte také o ekonomice, o občanské společnosti v Izraeli a tak dále. Není možné, aby konflikt s Palestinou se stal jedinou otázkou, eh, kterou bude tento parlament, pokud jde o Blízký východ, řešit. Já vím, že není možné na tu otázku zapomenout, ale pokud chcete, aby vás někdo v Izraeli baral vážně, je třeba, abyste se soustředili na Izrael jako celek a neomezovali komunikaci s Izraelem pouze na tento konflikt. To je první poznámka. Druhá poznámka. K první otázce. Izrael provede odpovídající věd, eh, vyšetřování. To jsme udělali vždycky. My jsme samozřejmě nechtěli mít tento výsledek, nechtěli jsme, aby došlo eh, k zabití lidí. A v každém případě Izrael věc vyšetří. I ve vlastním zájmu. Není to kvůli někomu zvnějšku. Izrael to dělá ve vlastním zájmu. K tomu, co říkala paní Žoli. Vy jste zmínila lékařskou situaci v Káze. Já abych chtěl obecně hovořit o vztahu v této oblasti mezi Izraelem a Gazou. Je zde lékařský koridor. V roce 2009 10 tisíc lidí z Gazy bylo ošetřeno v Izraeli. Jedná se o koridor, kde asi 200 zdravotníků a přechází do kázy každý měsíc a šetří zdejší lidi. Izrael investoval 3 miliony dolarů, aby doš- investuje 3 miliony dolarů ročně na léčbu lidí z Kazy. Samozřejmě v Kaze existuje utrpení, ale Izrael se snaží tuto věc řešit. Pokud jde o Hamas, nemůžete přesvědčit Hamas, aby přijal mírový proces. A my žádáme o uznání Izraele a jeho práva na existenci. A pokud Hamas toto neuzná, pokud Hamas si bude myslet, že Izrael nemá právo existovat, poté nemůžeme pokračovat ve vyjednávání. Je třeba odmítnout násilí. Co by mohlo být jednoduššího než to? A třetí bod, eh, přejmout eh, předchozí dohody, tak abychom nezačínali znovu od začátku. Pokud přesvědčíte Hamás, aby uznal tyto tři body, my s nimi budeme vyjednávat. My s nimi budeme hovořit. Otázka není, budeme hovořit s Hamásem nebo nebudeme, ale o čem budeme hovořit. Je třeba, aby jsme trvali na principech kvartetu, ale to neděláte. Když se podíváme na poslední závěry a prohlášení EU a pokud se podíváme eh, dva roky zpět, tak situace byla zcela jiná. Pokud Hamas nepřistoupí na eh, takovéto zásady, potom s nimi nemůžeme vyjednávat a nepohneme se dále. Eh, takže to byly poznámky z mé strany. Samozřejmě a chci dále spolupracovat s vámi, s parlamentem. Izrael tento zájem má. Byly zde stížnosti, že jsem nepřijel na vaši schůzku, než jste jeli do Izraele. Já jsem ale nebyl pozván. Kdybych pozván byl, tak bych rád přijel a mohl bych vám vysvětlit, jak si myslím, že by bylo lepší, aby program vypadal, aby byl vyrovnanější. Ale v každém případě chci pokračovat v kontaktech s vámi. Děkuji, dámy a pánové. Ambasciatore, Děkuji, pane velvyslanče. V tuto chvíli, pokud budete souhlasit, tak budeme pokračovat, pokud budete chtít, tak budeme pokračovat v debatě. Do půl sedmé budou pracovat tlumočníci, to znamená, že bych vás poprosil, abyste opravdu hovořili velmi stručně, abyste se vyjádřili v jedné minutě a abyste vždy řekli, na koho se ve své připomínce obracíte, zdali na pana Fernandeze nebo na pana Kuriela. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, v té jedné minutě, kterou jste mi dal, chci nejprve položit otázku panu Fernandesovi, eh, když hovoříme o um, okamžitém, plném a nestraném prošetření, tak se táží, kdo to provede. Skutečnost, že k tomu došlo v mezinárodních vodách, eh, ospravedlňuje to, aby to šetření prováděl sám Izrael, anebo to zakládá důvod pro mezinárodní vyšetřování s pravomocí předvolávat Eh, zainteresované strany, které bude třeba vyslechnout, eh, tedy předvolat je před příslušnou komisi. Dále otázka na pana velvyslance, kterému děkuji za to, že v tak, v tak krátkým časovým předstihem se dostavil. Zajímalo by mne, kdy, eh, proč není možné politické řešení blokády, pokud chceme zároveň Eh, respektovat tedy blokádu na zbraně, na dodávky zbraní, nezávisle na tom, co dělá Hamas. Kdy se dočkáme tedy politického řešení? Děkuji, pane Kasledesi, a není pan Kopa, či paní Kopa. Děkuji, pane předsedo. To, eh, ten krvavý útok eh, izraelských vojáků na humanitární flotilu směřící do pásma Gazy v mezinárodních vodách je aktem piráctví smrt mírových aktivistů, míromilovných aktivistů, kteří se pokoušeli pomoci obyvatelům pasma Gazy, je nepřijatelná. Jde proti všem eh, pojmu mezinárodního práva. Čekáme na odpovědi. Tyto odpovědi neposkytné vyšetřování vedené Izraelem, eh, jak to včera eh, navrhla paní baronka Eštnová ve svém prvním komuniké, které naštěstí v zapětě na té opravila je třeba zásadně odsoudit kroky Izraele, zrušit blokádu a zmrazit veškeré dohody s Izraelem, dokud nebude mít výsledek vyšetřování. V každém případě je třeba vnímat to drama, tu dramatickou situaci obyvatel pásma Gazy. Pan Šake na jednu minutu. Paní Šake, já se omlouvám. Děkuji mnohokrát. Ehm, myslela jsem, že už je seznam řečníků uzavřený, takže jsem pracovala na čem jiném, ale zajímalo by mne, zda by pan velvyslanec nás mohl, mohl trošku rozvést, ehm, jak to bylo s těmi rozhodnutími, která měla ehm, změnit trasu flotily a jak bylo přijato rozhodnutí potom eh, vstoupit na ty lodě, protože tam došlo k tomu násilnému střetu mezi jednotlivci a zajímalo by mne, jaká jiná opatření byla eh, učiněna ještě předtím, než padlo toto rozhodnutí a eh, vylodit se na ty lodě. Děkuji paní Šaké a nyní pan či paní Tremopoulos, pan Tremopoulos. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych rád řekl, že podporujeme samozřejmě koexistenci a soužití mírové, nenásilné, ale zaslechli jsme jednu věc, která nás vede k úplně jinému poznatku, protože tady šlo o lidi, kteří se snažili připravit humanitární pomoc. Neexistovaly žádné důkazy, že to nebyly humanitární materiály a s těmi lidmi bylo zacházeno velmi špatně. My jsme si vyslechli svědectví lidí, kteří byli svědky tohoto útoku. Také se používaly elektrošoky a já bych navrhnul z tohoto důvodu následující. Já bych byl velmi rád, kdyby Izrael převzal zodpovědnost za zdraví všech těch lidí, kteří jsou v tuto chvíli uvězněni, že se zasadí o to, aby byli co nejdříve nejdříve propuštěni, že zajistí co nejdříve letadlo, které tyto lidi převeze do svých zemí a také se postará o jejich zdraví. To je ta zodpovědnost, kterou Izrael musí převzít. Pán Komatsakos. Je to samozřejmě velká výzva, tato situace, ale my musíme dokázat, že umíme jednat a že použijeme mechanismus, který vstoupil v platnost po odsouhlasení Lisabonské smlouvy. To znamená, že potřebujeme nezávislou skupinu, která vyšetří celou tuto událost. Musíme nějakým způsobem zrušit současné embargo, musíme se vrátit k vyjednávání o míru. A také si myslím, že je třeba dobře zhodnotit naší situaci a zhodnotit eh, naší další spolupráci s Izraelem. A dále, co se týče toho videa, vy jste nám řekli, že tam byly zbe raně. A to jste mysleli opravdu vážně? To byly ty zbraně, o kterých jste hovořili? Zbraně, které byly převáženy teroristům? To máte na mysli, to, co jsme viděli? Co jste očekávali? Očekávali jste, že vás budou vítat s otevřenou náručí a s květinami? Já si myslím, že to bylo trošičku přehnané, to, co řekl pan velvyslanec. Pan Tanok. Tak uvidíme, máte slovo. Jedna minuta. Ano, je to velice důležité téma. Tady nejsme u soudu, máme tady obvinění z toho, že se izraelská vláda um, vyrábí důkazy, to si myslím, že naprosto, jsou naprosto nepodložená obvinění. Um, ale moje otázka je klíčová. Myslím si, že je důležité zjistit, znáte, protože původní zprávy ze včerejška hovořily o dvou pistolích nalezených na palubě těch lodí a minimálně jedna zbraň byla odebrána izraelskému vojákovi poté, co byl zbyt a že z toto zbraní se začalo střílet, tedy ostrými náboje, že jim se eskalovalo to napětí a to násilí. Eh, můžeme požádat pana velvyslance, aby nám potvrdil, zda se tam skutečně eh, na ostrov střílelo z jakékoliv pistole, z těch dvou, co byly na, na polubě, nebo z té eh, pistole patří řádskému vojákovi. Děkuji, pane Tanoko, není pan Kelam na jednu minutu. Není přitomen, takže Paní Striflerová na jednu minutu. Děkuji. Eh, pane velvyslanče, chci vám říct, že eh, vaše slova, vaše počáteční slova mě šokovala, hluboce šokovala. Eh, říkal jste, že Izrael chce, aby vás evropští občané brali vážně. Pokud se by vás Evropská unie brala vážně, tak byste především měl přestat bránit, měli přestat bránit europoslancům v přístupu do pasma Gasy protože náš stálý zpravodaj pro humanitární záležitosti by alespoň měl mít přístup eh, do této oblasti. Eh, Já eh, jsem tam také jela s tou delegací, o které hovořila paní Žoli. Skutečně tě, že lidé žijí v obrovské nouze, v obrovské bídě a Hamas podněcuje Izrael, tedy a Hamas je podněcován Izraelem a jeho blokádou a skutečně je dávno na čase, abyste zrušili blokádu pásma Gazy. A na závěr chci říci, že v Jeruzalémě jsem se sešla s Izraelcem, který mi říkal, že se stydí za politiku izraelského vedení, která je nedůstojná izraelského lidu. Čili všichni za vámi nestojí, pane velvyslanče. To je ode mne vše. Pan Sivěč na jednu minutu. Na tej sali bardzo łatwo e, dzisiaj wywołać emocje, bo e, wszyscy się zgadzamy. Ono je e, snadne hovořet emotywnie, protože samozřejmě, když je proleta krev, je třeba ukázat soucit, ale my jsme politici musíme myslet na budoucnost, hledat politická řešení. A z tohoto hlediska mi vyhovuje postoj rady. Jsem rád, že kancelář baronky Ešnové eh, dokázala vyvinout iniciativu v této obtížné situaci. Eh, k tomu, co se stalo, hovoříme o logice míru, podle logiky míru, my tady, ale tady, eh, respektive tam, bouří válka. A někdo se pokusil vplout na válečné území a došlo k tragédii. Někdo vydal idiotský příkaz izraelským vojákům, aby pálili na osoby, které nebyly ozbrojeny. Všichni jsou nespokojeni. Izraelci, Turci, všichni, my sami. Jediný, kdo je spokojený, měli jsme tady eh, iránského ministra zahraničí, který byl, se nechal vyprovokovat k tomu, aby nám dal stanovisko k této věci, až do konce svého vystoupení na toto téma se usmíval. Děkuji, pane Sivěči, a nyní paní Teo Karos na jednu minutu. Do 18.45 máme tlumočení do sedmi. Poté budeme mít omezený jazykový, jazykový režim. Prosím. Eh,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 přepravovali humanitární pomoc do Gazy. Byl to v podstatě, byl to způsob, jak vyslat signály nebo naše poselství do Gazy a do Izraele. Bylo to více jak 70 eh, mil od pobřeží a naštěstí jsme byli ale zachráněni, zachráněni Francií. Vy nám říkáte, že po námořních cestách do Gazy jsou připravovány zbraně, ale já se chci ptát, proč útočíte na mírové aktivisty a proč neútočíte opravdu na ty, kteří ty zbraně opravdu pašují. Vy říkáte, že tam byli lidé, kteří útočili tyčemi. A má otázka. Ve chvíli, kdy se potopila loď Dignity, tak eh, paní Majakon, Majakonanis navrhla, aby byl vytvořen koridor dokazy. Něco podobné, takovou, tak, takový návrh byl učiněn. Co se s ním stalo? Pan Taler? Pan Taler, jedna minuta. Gospodu veleposlaniku, který omenil, da bo za zadeve svoji vlády. Pan velvyslanec řekl, že to, co jsme zde řekli, předá své vládě. Dostali jsme se do bodu, kdy my jako přátelé Izraele musíme Izrael chránit před sebou samým. Gaza se izraelskou politikou stala getem. Dříve jsme měli geto Sarajeva nebo geto Varšavy. Všichni to známe. Naše angažmá, evropské a americké angažmá, vede ale také k napětí. Tato akce a vytvořila více teroristů, než kolik kdy Izrael mohl potlačit. Evropská unie musí zasahovat aktivněji. Nesmíme být jenom pozorovatelé. Musíme pomoci Izraeli a Palestině, k tomu, aby byl založen palestinský stát, který bude existovat vedle Izraele. Musíme chránit oba tyto státy pro následující generace, aby mohly žít v míru. A to je úkol naší generace. Paní Flotre, jedna minuta. Euh, Děkuji za to, že tady musíme vytrpět další propagandistický nedostojný Eh, diskurs. Mám pro vás, pane velvyslanče, jednoduchou otázku, na kterou můžete také jednoduše prostě odpovědět. Znáte eh, aktuální počet obětí a zraněných eh, z tohoto krvavého útoku? Máte v, zámys, v, zá, máte v úmyslu vyjádřit soustrast rodinám pozůstalým a zorganizujete minutu ticha, abyste jim vzdali hold Dále lidé, kteří jsou stále proti své vůli zadržováni v Izraeli, budou eh, moci užívat svá práva, svoji svobodu, eh, kdy ta pomoc bude doručena do pasma Gazy. Dále povolíte nestrané mezinárodní vyšetření eh, v naprosté transparentnosti tohoto incidentu budete žádat po své vládě následně po této rozpravě, aby Izrael respektoval aky, tedy dohody, zejména eh, zejména to, že se má přestat s výstavbou osad a že se má zrušit blokáda pásma Gazy. Eh, vy jste opravdu stykní, pane předsedo. To, to jsem přepáhnul o 10 vteřin. Určitě byla vystoupení, která asi vašim uším jsou příjemnější. Děkuji za slovo, pane předsedo. Když eh, pomyslíme na civilisty, kteří byli zavražděni v této konfrontaci s vojáky, když eh, myslíme na obyvatele pásma Gazy, tak nám začne se, se tlouci hlasitěji. A nebavíme se teď o příčinách celé situace. Nesmíme být jednostranní. Musíme myslet také na ty, kdo jsou celá léta terorizováni um, útoky, které jsou také organizovány Hamasem a které uh, jsou vysílány z pasma gazy. Pokud chceme působit efektivně, tak musíme začít u jádra celého problému. Je to Hamas, který nerespektuje právo Izraele na existenci, je to Hamas, který nese odpovědnost za Eh, situaci, v jaké se nacházejí obyvatele pásma Gazy. Zaměřme se, respektive trvejme eh, u našich partnerů v daném regionu, například eh, u Turecka, na tom, aby tyto naše partneři přispěli k vyvíjení nebo aby vyvíjeli tlak na hlavní sponzory Hamásu, především na Irán, tak aby Hamas změnil názor a uznal Izrael. Pane velvyslanče, umíte si představit, že budete kritizováni a zároveň podporováni. Izrael se nachází v ozbrojeném konfliktu s Palestínou. Je tomu tak nebo ne? Vysoce ozbrojená armáda je ta izraelská, kar- armáda a neexistovaly nějaký, nějaké jiné způsoby, jak jste mohli zabránit e, tomuto incidentu. Já mám takový pocit, že všechno to bylo naplánované. A chci se zeptat, je pravda, že izraelští vojáci stříleli na posádku lodi z helikoptéry? Uh, a samozřejmě doufám, že ta vyšetřovací komise bude mezinárodní a nestraná. Děkuji. To. Pan Prega, jedna minuta. Non c'è l'onorevole Preda, allora l'onorevole De Rossa per un minuto. Pan Prega tu není, takže pan De Rossa. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na vyslance. Bude Izrael spolupracovat s mezinárodním vyšetřováním, pokud takovéto vyšetřování bude probíhat, i když odmítl spolupracovat s Goldstonem a jeho týmem. Zároveň uznáváte, že jsme skeptičtí, pokud je o to video, které jste nám ukázal, nejenom proto, že je dobré, že je správné nebo nesprávné, ale proto, že my jsme před několika měsíci viděli obrázky a týkající se gazy. Bylo to před vydáním Goldstonovy zprávy, ale tyto obrázky nebyly z útoku na gazu, ale z roku 2004, 5 a 6. Zásadní bod zde, pokud je o Hamas, je, že Hamas se zavázal, že nebude využívat násilí. A ne k tomu, že nebude že bude uznávat Izrael. To je podobné jako s Ira v severním Irsku. Nikdy neuznali legitimitu britského státu v severním Irsku, ale zavázali se, že nebudou nikdy používat násilí. Dobře? Takže Nyní jsme se dostali na konec seznamu řečníků. Byly by zde ještě dva řečníci, ale už nemáme čas. Teď předávám slovo vyslanci. A samozřejmě také pan Fernandez, pokud by chtěl, později může intervenovat. Well, I, I think I've answered many of the questions in... Myslím, že jsem, myslím, že jsem zareagoval na většinu dotazů. v, již v úvodním slovu, ale dovolte, abych tedy vzal jednotlivé skupiny dotazů. Nejprve pásmo gazy. Uh, Uznáváte, že v pásmu Gazy existuje režim, který byl zaveden vlastně státním převratem. Zabili se vlastní bratry z Fatahu a dopuští se represe na společnosti. A je třeba rozlišovat tedy mezi 1,5 milionem palestinců v pásmu Gazy a mezi tím režimem, který je brutální, eh, který je naprosto proti možnosti míru, který porušuje lidská práva. o tom tady neslyším vůbec zmínku. A to je, řekl bych, základ celého problému, celé potíže s tím, jak vám dát, pane Kasolidisi, um, odpověď na otázku, zda existuje politické řešení blokády. Myslím si, že ano, že by měly být vytvořeny podmínky. My neblokujeme pásmo gazy jenom abychom si udělali radost sami sobě. Je třeba vytvořit podmínky pro to, aby celá situace kolem Gazy se změnila. Nejenom blokáda, také přechody, propuštění našich voják, našeho vojáka. Tedy efektivní mechanismus pro zabránění pašování zbraní z Egypta, to je všechno v rezoluci Radě bezpečnosti OSN, dámy a pánové. Ovšem, tyto podmínky není snadné nastolit, dokud tam je Hamas a nemění e, své stanovisko. Takže já si kladu otázku a možná je to legitimní diskuse. Zdá e, jít cestou dalšího vyvíjení tlaku na Hamas nebo jít cestou dialogu. My máme své stanovisko, vy pravděpodobně někteří z vás máte odlišné stanovisko, ale to dilema přetrvává. Není to až tak snadné, že prostě Izrael otevřel brány. Když otevřeme brány, tak zítra tam budeme mít nejenom základnu teroristů, ale znásobí se to desetitisíce násobně a bude to představovat přímou hrozbu, přímé ohrožení pro naše obyvatelstvo. Rád bych vám připomněl, že před dvěmi, ty, dvěma týdny, před týdnem byly eh, opět vypáleny rakety na naše civilní obyvatelstvo. Takže ono je to složitější, než jenom ukazovat prstem na Izrael a e, žádat nějaké jedno konkrétní opatření, e, osamostatněné od všeho ostatního. Musí to být komplexní řešení. Dále, pokud je o střílení na lodi, a my jsme vedli, eh, respektive opatření, která tomu předcházela a my jsme po deset dnů cirka, už to říkám, byli v dialogu eh, s vládami se všemi. Eh, žádali jsme, aby nevstupovali do blokovaného pásma, nabídli jsme jim možnost tranzitu postupu jinými trasami. To bylo odmítnuto a část našeho vyšetřování se bude týkat toho, zda způsob, jakým proběhlo vylodění na té lodě, byl vhodný či nikoli, vzhledem k tomu konečnému výsledku, ale Tato loď tedy byla větší než ostatní a nebylo možné je zastavit jinak než převzetím. Dále, pokud je o otázku lidí z těch lodí, ano, víme, kdo to je, máme ta čísla. Čísla prají tak, že je 9 mrtvých, 55 zraněných je v našich nemocnicích. Všichni z nich, či většina z nich, budou brzy propuštěni prostřednictvím konzulátů v Izraeli, ale já zcela nevylučuji ani možnost, že někteří budou vyšetřováni a budou obviněni eh, z násilí a z nelegitimního eh, nalodění se na loď v mezinárodních vodách. Takže tolik k tomu. Pokud je o eh, návštěvy pasma Gazy. Pasmo Gazy je otevřené pro návštěvy veškerých humanitárních misí, technických misí. Problém, který my vnímáme, je politická podpora Hamásu, eh, která vyplývá z četných návštěv. Máte svůj systém společné zahraniční bezpečnostní politiky, ale také 27 eh, ministrů, máte také parlamentní delegace, máte vysokou představitelku a ne vždy jsou ty návštěvy koordinovány navzájem. Takže pokud si vezmete 27 ministrů zahraničí, kteří chtějí navštívit pásmo Gazy, potom několik parlamentních delegací, potom paní Ešnova, může vzniknout situace, kdy každý týden máme nějakou politickou návštěvu v pásmu Gazy. A to je to, co si přejete? Tím si nejsem jist. Chcete legitimizovat Hamas? Nejsem se jist. Ale to může být ten kumulativní výsledek takových návštěv. Proto nyní zavádíme politiku neumožňovat vstup politickým delegacím přes naše přechody, můžete jít přes Egypt. My neskrýváme, co je v Gaze, nechali jsme tam přijet banky Muna, paní baronku Eštnovou a tak dále a tak dále. Podívám se, jestli mám ještě nějakou jinou otázku. Mezinárodní šetření to není něco, co by Izrael požadoval. Nepožaduje to ani Evropská unie, ani prohlášení OSN. A to znamená ale přesto, že projde, dojde k vyšetřování, abychom dosáhli pravdy, zjistili pravdu.